Připomínky nejsou. Protokol je tudíž schválen. Několik poznámek z mé strany úvodem. Dnes slavíme Den Evropy. Dnešní ráno jsem strávil ve Florencii, jak známo, tam se nachází Evropská univerzita a také tam proběhl Evropský festival a konference na téma Evropské unie a setkala jsem se i se studenty Evropské univerzity. Dnes slavíme eh, výročí Šumanova prohlášení, která byla mm, základem Evropské unie. Robert Schuman dobře věděl, že krize jsou od toho, aby byly překonávány a že představují i solidní základ budoucnosti. A proto dnešní den, 9. květen, je dobrým začátkem a dobrým krokem do budoucnosti a pracujeme pro budoucnost. Druhá poznámka z mé strany. Evropská unie je eh, od 3. Eh, května důležitou součástí Organizace národů a má tam mimořádný status členové unie se budou eh, moci vyjadřovat k případným změnám předkládaným členskými státy. Jedná se o společně dosažený cíl eh, Komise parlamentu a Rady Evropské unie. Náš hlas a naše eh, jednání musí být společné, semknuté jednotné vystupování je mimořádně důležité právě v současné chvíli, protože se nacházíme v době, kde je nutno jednat. V severní Africe, Sýrii a Bahrajnu probíhají nové revolty a nepokoje. 17. května si připomeneme den eh, boje proti homofobii. Bohužel na celém světě jsou lidé pronásledováni a dokonce i zabíjení eh, kvůli eh, své sexuální orientaci ve smlouvách, v chartách základních lidských práv se Evropská unie zavazuje k vymícení homofobie. A poslední poznámka, Evropský parlament odsuzuje trest smrti uvalený na eh, eh, jednu osobu Izraelem v pásmu Gazy. Evropský parlament eh, je pro izraelsko-palestinské usmíření. A nyní k pořadu jednání. Pan Di Palestris. požádal